please can we adopt the agenda? Prosím, pokud dovolíte, přijmeme pořad jednání. Ještě bych chtěla připomenout, že se toto zasedání vysílá přes internet. A máme také novou aplikaci e-meeting, kde můžete najít dostupné dokumenty také vám chci ještě připomenout, že proběhne mimořádné zasedání tohoto výboru. Bude to 30. května od 15 do 18.30. Takže si to prosím zaznamenejte do vašich diářů. Máme tu také určitou poznámku o feedbacku ohledně práv duševního vlastnictví. Komisařky Korina Kratu a Elizabeta Běnkovská přijali, přijali um, určitý manuál ve věci IPR. Měli byste tyto dokumenty nalézt v předsálí. Pokud by byl problém s nedostatkem všech jazykových verzí, tak dejte vědět sekretariátu. Nyní tedy můžeme přijmout zápis z předchozích zasedání. Budou schváleny, pokud se nikdo nevyjádří do konce tohoto zasedání. A nyní se budeme věnovat otázce virtuálních měn a předám slovo Ulrike Trebesius, která je zpravodajkou. Děkuji vám, paní předsedající. Já bych chtěla začít srdečným poděkováním všem panelistům za dobrou a konstruktivní spolupráci. Všechny frakce nám předložily velice užitečné a inteligentní pozměňovací návrhy. Všichni na tom produktivně spolupracovali a já ještě jednou děkuji. Musím eh, říct, že zde byla velká podpora a eh, náš dokument eh, je tedy na, se vysloveně vyslovuje na podporu technologií a chce, aby tyto technologie eh, byly eh, dospěly eh, tržní, do tržního stádia a byly úspěšné. Virtuální měny jsou nové technologie a zatím se zcela neví, co z nich se prosadí do budoucna. Proto se chceme pokud možno vyhnout regulaci a naopak ponechat prostor pro rozvíjení. Pokud budou eh, tyto virtuální měny úspěšné, budou vyplnout z toho impulsy pro další technologie. Eh, pak je tady eh, další, jsou tady ještě problémy, například transfer technologií, který se těžko sleduje a samozřejmě je to vše zneužitelno, zneužitelné pro zločin a terorismus. Také máme eh, de facto podobný problém v oblasti eh, hotovosti, ale přesto ji chceme zachovat, poněvadž to jsou část naší svobody. Eh, máme tady pozměňovací návrhy 2 a 5, které jsme zdrušili a doufáme, že budeme moci o nich hlasovat unblock. Zatím se neukazuje, že by ty potíže, které jsme naznačili, se mohly uskutečnit, ale možné to samozřejmě je. Eh, proto přijímáme návrh SAD, aby komise eh, zřídila speciální útvar, který se bude zabývat virtuálními měnami. U praní špinavých peněz a terorismu jsme šli ještě o krok dál a přijali jsme návrh EPP a vyzýváme komisi, aby eh, na eh, všech styčních bodech virtuálních a tradičních měn eh, se postupovalo podle mezinárodních standardů. Také SAD tady máme návrh o formy směny těchto měn, to jsme také přijali. My bychom eh, chtěli eh, samozřejmě eh, zanechat kreativní prostor pro tvůrce a také prostor pro uživatele, aby si vyzkoušeli všechny možné způsoby užívání těchto měn. My tady máme různé návrhy, jaké, jak by mohly vypadat produkty, ale samozřejmě měli by to rozhodnout uživatele. Já si myslím, že postiženým občanům je možno nechat tuto toto rozhodnutí. Chci jenom ještě jednou zdůraznit, že je velice důležité, aby uživatel byl dobře a vlastně co nejlépe informován o rizicích a možnostech. EPP toto podpořila, to jsem ráda. Číslo 8 od EPP a 38 e, od zelených je sem e, nezapracovala a na hlasovacím seznamu jsem dala mínus tam je eh, a důvodem je to, že zastávám technologické neutrality. Toto nakonec podpořila i ALDE a já bych chtěla tuto pozici eh, také podpořit. Eh, DLT Digital Ledger Technology je samozřejmě velmi zajímavá informace, ale otázky ukládání a srovnávání s informací mnozí nepovážují za vhodné a užitečné. Možná, že se místo toho prosadí jiné technologie, které budou jednodušší. Já tedy zatím chci podpořit eh, rozvoj DLT, ale eh, to by znamenalo, že by se musela stát eh, jedinou bází pro virtuální měny. Pozměňovací návrh číslo 9 SAD bych také podpořila. E GD se zdůrazňuje význam technologie DLT nezávisle na virtuální technologiích. Také jsme proto, aby zainteresované strany například na univerzitách byly zapojeny do e, informací, do diskusí o budoucího, budoucím vývoje DLT například eh, pro ty je místo v clearingových eh, místech pro, pro mezinárodní operace, eh, případně u cených papírů a nemovitostí. Závěrem chci poděkovat všem zúčastněným za kvalitní spolupráci a doufám, že zítřejší hlasování bude naším společným úspěchem. Prosila bych, abyste ve svých frakcích zabojovali za to, aby naše linie byla přijata a zapracována do práce hlavního výboru. Děkuji vám. Děkuji, já bych v první řadě chtěla poděkovat kolegyni Trebesius protože vykonala opravdu výtečnou práci a já jakožto koordinátorka eh, mohu říci, že i při vytváření kompromisu tady opravdu eh, kvalitně reagovala i na požadavky velkých frakcí a nakonec vytvořila vyvážený materiál k této zprávě. Je to zpráva objektivní a poukazuje i na určitá rizika. Já o tom hovořím proto, že v rámci výboru IMCO je naší prvořadou povinnosti, abychom vedli eh, pozornost občanů i na to, jaké možnosti poskytují nové technologie a zároveň ale nesmíme zamlčovat i rizika, která existují. My všichni víme, že bez ohledu na to, jaká má být ta transakce, je důležité, aby eh, to, eh, ty transakční možnosti byly bezpečné, i co se týče historie transakcí a musíme mít také jasno v tom, jak je celý ten systém zabezpečený. Já jsem přesvědčená o tom, že virtuální platové prostředky a i technologie pro zúčtování mají velké možnosti, zejména v oblasti plateb, a také, že se lehko používají a snižuje to pak ty hotovostní transakce. Navíc ty přeshraniční transakce a transfery tam stále ještě je ta hodnota na úrovni 7%. A to je ještě hodně, eh, poměrně dost vysoké. A v tom smyslu, eh, tedy, že máme zájem o virtuální měny nebo virtuální platební prostředky, které by v tom přeshraničním styku měly být praktičtější a výhodnější. Na mnohých věcech jsme se ohledně této zprávy zhodli, také v souvislosti s pácháním trestné činnosti. A právě proto je důležité toto odvětví regulovat, protože v podstatě i terorismus tady byl zmíněn. To znamená, společně tyto věci musíme promyslet a dospět k regulovanému odvětví, ale tak, aby tam zase nebylo příliš mnoho omezení. Tedy mělo by to být do budoucna upravené tak, jak paní Trbesius zmínila, že například ta technologie DLT umožňuje širokou škálu využití. My ještě zatím nevíme, kde všude a proto bychom tu neměli vytvářet nějaké překážky. Na druhou stranu zase je ale zapotřebí toto odvětví náležitě regulovat. Je důležité, aby to bylo vyvážené a aby ten kompromis i ve vztahu k tomu, jak byly předložené ty pozměňovací návrhy, tak tady mohu říci, že ten materiál je tedy kvalitní, že eh, do něho kolegyně zapracovala mnohé připomínky a že určitě tuto zprávu podpoříme. Děkuji za pozornost. Nikola Danty. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych eh, chtěl paní zpravodajce poděkovat za vykonanou práci, stejně tak poděkovat i ostatním stínovým zpravodajům. Myslím si, že zítra, pokud budou schváleny ty kompromisní návrhy, tak to bude kvalitní zpráva. Je to citlivé téma, obsahuje celou řadu pozitivních prvků, ale také celou řadu rizik. A myslím si, že se nám v této zprávě podařilo dosáhnout rovnováhy prostřednictvím těch kompromisních návrhů, které podporujeme. A v podstatě vlastně oni zahrnuli veškeré naše uh, připomínky, takže můžu říci, že jsme spokojeni. Ta rovnováha mezi těmi dvěmi prvky, jako je nezbytný technologický pokrok a podstatný pokrok, který může přinést výsledky a příležitosti nejen v oblasti virtuálních měn, ale také na druhou stranu si uvědomujeme tu důležitou povinnost, kterou máme když vytváříme stanovisko pro výbor Ekon, tedy že máme obhajovat zájmy spotřebitelů a také předkládat záruky, že jejich prostředky nebudou nějakým způsobem zneužity nebo špatně využity. A, a nebo že nebudou nějak poškozeni. Takže dva důležité prvky. Za prvé eh, důležitý postoj, takové eh, přístup k evropské společné strategii, to znamená, měla by to být taková průřezová spolupráce v celé této věci a pak, že potřebujeme konkrétní orientační linie, tedy jasnou informaci, kterou poskytneme spotřebitelům to je obsaženo v kompromisech a my to považujeme za důležité. Další prvek, to je vytváření určité task force eh, nebo pokračování její práce, která bude hodnotit tento fenomén virtuálních měn a zejména tedy i ten um, toho technologického řetězce, abychom zhodnotili tedy veškeré možnosti a příležitosti nejen v tom eh, finančním sektoru, ale také v odvětví soudním a v oblasti e-government a podobně. A co se týče rizik, všech těch rizik, které existují a které již byly zaznamenány eh, paní zpravodajkou, paní Trbezius o tom hovořila na úvodu, my si myslíme, že tyto virtuální měny by měly respektovat mezinárodní specifické normy a komise by měla zhodnotit možnost rozšíření pole působnosti eh, té směrnice o recyklaci. To vše se ob je již objasněno v těch eh, kompromisních návrzích. A na závěr, paní předsedkyně, myslím si, že bychom neměli zablokovat ten inovační potenciál eh, nových technologií a měli bychom zhodnotit vše, všechny ty pozitivní výsledky, které to může přinést finančnímu odvětví. Nicméně, toto vše by se mělo udělat na základě řádné hloubkové analýzy, abychom zajistili řádné fungování vnitřního trhu a ochranu našich spotřebitelů. Ještě jednou paní zpravodajce i stínovým zpravodajům děkuji. Ten text, který zítra eh, schválíme, bude určitě užitečnou nápomocí pro hospodářský výbor, aby se mohl řádně rozhodnout v tak citlivé tématu, jako je tento. Thank you very much. And I think... Děkuji. Virtuální měny jsou vynikajícím příkladem inovace. Odstraňují eh, prostředníky a zrychlují celý proces, když někam pošlete peníze. Může to trvat několik dní, eh, po které si banka drží peníze. Virtuální měnou je to bezprostřední, okamžité, čili je to eh, prospěšné eh, pro lidi. Pokud jsou lidi chytří, vědí, jak to použít, tak myslím, že mm, jsou poměrně v eh, bezpečí, pokud vědí, jak s tím zacházet. Mnozí z nás zatím nemají bitcoiny. A snažíme se tudíž vytvářet zákony pro něco, čemu nerozumíme. Takže já bych eh, chtěl povzbudit lidi k tomu, aby si pořídili nějaký bitcoin a trošku se naučili o tom, jak ten systém funguje. Je to obrovský krok vpřed, je to velká příležitost a největší riziko je, že budeme konzervativní a poškodíme tento vývoj v Evropě, poškodíme tento výzkum. Spojené království bylo velmi aktivní, investovalo do toho eh, peníze, do výzkumu, eh, do rozvoje, protože je to blockchainová technologie, která skutečně posouvá věci dopředu o celé skoky. Je to skvělá technologie, já ji opravdu mám rád. A um, nemohu než vyzvat eh, všechny povzbudit, aby byli pozitivní, potřebujeme pozitivní hlasování. Bohužel, když říkáme, že to pomáhá kriminálníkům, kriminálním aktivitám, že to představuje riziko pro e, finanční integritu spotřebitele a tak dále. Vůbec proto nejsou žádné doklady. Také je to tak malém měřítku, zatím, že bychom neměli do této technologie zasávat, nechme jí e, se rozvíjet. Až bude opravdu velká, rozsáhlá, bude fungovat, no tak uvidíme, jak to regulovat. Ale myslím, že na to je hodně brzo ještě. Vím, že eh, Evropskému parlamentu záleží na tom, aby byly dokonale vystopovatelné transakce, ale co pak hotovost je dostat eh, dokonale vystopovatelná? Eh, není. Čili podle mě lepší stanovisko je zatím nemít stanovisko. Děkuji. Pan Albrecht. Rád bych vyjádřil názor, že kompromisní návrhy jdou správným směrem, obzvlášť pokud jde o zahrnutí uh, transparentnosti a spotřebitelského povědomí. Chci jenom uvědom, uh, upozornit na to, že by bylo užitečné poukázat na to, že bychom měli zohlednit také ochranu údajů, ale myslím, že jinak tyto kompromisní návrhy jsou přijatelné v této podobě. Ulrike? Ještě jednou chci poděkovat všem stínovým zpravodajům a všem dalším, kteří eh, nás podpořili. Ehm, už bylo řečeno, že zde jsme našli dobré řešení pro obtížné téma. Myslím, že jde o vyváženou zprávu, která bere v úvahu také ochranu eh, spotřebitelů, boj proti zločinu a také Eh, drží na úzdě přeregulace. Takže já všem děkuji za konstruktivní spolupráci. Okay. So, um, we're now Děkuji. Myslím si, že si přehodíme místa. Nyní bude Nikola Danty předseda té části zasedání kde jsem zpravodajkou, to znamená, to je téma střelných zbraní. A já nebudu předsedat, abych si mohla z pozornosti vyslechnout všechny připomínky ostatních kolegů. Bene, allora proseguiamo i nostri lavori, eh, siamo al eh, punto 6. Ano, takže budeme pokračovat podle našeho pořadu jednání. Jsme u bodu číslo 6, tedy kontrola a držení střelných zbraní a já bych okamžitě předal slovo paní zpravodajce, paní Vicky Ford, aby nám představila svoji zprávu. Děkuji. Tady, myslím, panuje velký zájem o toto téma. Všichni jsme obdrželi mnoho e-mailů a návrhů eh, z mějška eh, našeho výboru. Vím, že všichni sledují s velkým zájem vývoj této situace v naší zemi. I nyní máme eh, soudní proces o případu 30 různých střelných zbraní, které byly nalezeny. V podstatě to byly zbraně, které teoreticky byly deaktivovány a dostaly se na černý trh. Nicméně byly pašovány přes kanál a dostaly se do rukou teroristů, nebo pokud by nastal tedy takových případ, tak eh, tedy by i mohli zneužít teroristé třeba při nějakém útoku v Londýně. Proto musíme velice pozorně sledovat tady to prázdné místo v legislativě, protože máme legislativu z roku 99, ale se zakládáním s vynakládáním tady s těmito zbraněmi existují ještě prázdná místa. Takže já bych mohla předložit pozměňovací návrhy, to ano, samozřejmě, ale ještě chci zdůraznit, že je velice důležité, aby také ostatní kolegové z výboru předkládali pozměňovací návrhy, aby jsme viděli různé postoje, různé náhledy z různých částí Evropy, abychom na kompromisech mohli zapracovat a abychom to mohli prosadit při hlasování. Takže z těch mých návrhů um, Tady bych eh, chtěla navrhovat u těch střelných zbraní, které byly eh, proměněny které mohou střílet pouze na eh, slepé náboje, tak aby mohly zůstat v té původní kategorii. Někdo hovoří o přesun do kategorie B, ale já bych to chtěla přenechat v této kategorii. Deaktivované zbraně Střelná zbraň by měla být považována za deaktivovanou, pokud celý tento proces je nezvratný. To znamená, nemůže být ta zbraň už znovu použita. A proto komise a členské státy eh, právě přišly s tím požadavkem také legislativy o deaktivaci. A myslím si, že tady jsou podstatné technické problémy, Eh, s implementací eh, regulace, protože to vede k opravdu velkému eh, zmatení občanů, kteří chtějí postupovat podle práva, kteří legali, deaktivovali své zbraně a pokud tedy ta zbraň technicky již nefunguje, nemá, žádné, neohrozuje veřejnou bezpečnost. Takže tady zase i k tomu i prováděcímu nařízení jsem předložila určité návrhy ohledně tedy těch stávajících e, pravidel. A ještě tu navrhuji, aby ty e, poplachové zbraně, které e, v podstatě slouží jenom k tomu vysílání těch signálů, aby nebyly považovány za střelné zbraně pouze pokud nebudou prostřednictvím nějakých součástek takto přeměněny. Tady zase ráda zapracuji na nějakých pozměvacích návrzích. To samé repliky zase nejsou střelné zbraně, pokud se na ně nepřipojí další nějaké zásadní součástky. A tady ty zásadní součástky, to se musí zase řádně objasnit tedy pokud eh, obsahuje ty zásadní součástky a může fungovat jako střelná zbraň, tak je to střelná zbraň, v opačném případě ne. A pak je tu zase dlouhý seznam těch eh, zás, eh, z nich součástek, nepředstavuje to ale zásobníky. A má tady ještě připomínku ohledně těch zásadních součástek. Já se ostatně ještě setkám přes oběd dneska s určitými právními poradci a budu chtít dodatečné ještě vysvětlení o těch zásadních součástkách, což je oblast, kde třeba se můžeme rozcházet a ráda si vyslechnu nějaké další návrhy. Sdílení informací. Tady je zase důležité, aby příslušné orgány měly k dispozici nezbytné informace já tu navrhuji interoperabilní systémy, nicméně jsou tu obavy ohledně zabezpečení dat, takže zase to musíme ještě rozpracovat a budu o tom jednat dnes s Europolem. Dále myslím si, že ti malí nezávislí dealeri by nezbytně nemuseli být napojeni na národní databázy, ale měli by se notifikovat, měli by být tedy nahlášeni a to je zase zásadní, zejména pro francouzské orgány, tedy otázka sdílení údajů skladování, tady členské státy ano, už mají určitá pravidla, a ohledně skladování přeji si minimální harmonizaci. Mnozí to podporují. Lékařské prohlídky tady navrhuji, aby ten přesný formát těch lékařských prohlídek byl zanechán na jednotlivých zemích o tom, jak to budou provádět, ale každá by proto měla eh, mít prostě fungující systém, tedy ať to bude průběžné nebo tedy periodické. Prodej online bude umožněn, nicméně ten závěrečný transfer musí probíhat tedy mm, mm, fyzicky před e, příslušným orgánem a to musí být tedy, e, tam se důsledně prověří tedy ta příslušná osoba, která si to e, kupuje, zda má příslušná povolení a podobně. Prodej munice, při určitých situacích jsou určité případy, kdy členské státy potřebují povolení u případu, kdy to není veřejně povoleno, třeba provádění určitých historických studií nebo nějakého druhu výzkumu a podobně. A tady jsem ochotná tu výjimku podle článku 6, kdy tedy členské státy mohou udělit toto povolení, ale myslím si, že by ty případy měly být opravdu striktně um, omezeny a nemělo by to ohrožovat veřejnou, veřejnou bezpečnost. A také uh, eh, tak trošku zpřísňujeme celou řadu situací. A zase jsou tu případy, kdy je třeba se na to ještě zaměřit, jako eh, například to skladování v případy výstav v muzeji a podobně. u těch kategorií zbraní, to je ten seznam 7, Tady jsou určité návrhy přesunu do kategorii A, což by mohlo mít celou řadu praktických právních dopadů, konkrétně německé právo, kde zjistili, že to právně není proveditelné a proto navrhuji, aby ta kategorie A7 byla pouze u těch poloautomatických zbraní, povolena. Vím, že některé členské státy tam měly námitky a jsem ochotna přijmout i určité alternativní návrhy v této oblasti. A tady je určitě obava u těchto střelných zbraní, kde je třeba zajistit, že ty položky v kategorii A jsou tedy dostatečně zabezpečené, aby tedy i to bylo schůdné v různých zemích u modifikací a konverzi zbraní, že pouze příslušní díleři toto mohou provádět, to byl návrh komise a já jsem předložila pozměvací návrh. Byly to ale výhrady u těch nepodstatných eh, modifikací, jako je to opětné eh, nabíjení. Tady zase můžeme přijímat další návrhy ohledně označování, pokud máte nějakou starobilou zbraň, to je ještě otázka, kterou musíme dále um, objasnit a myslím si, že potřebujeme větší míru objasnění ohledně té definice modifikace a konverze středních zbraní. Takže jsem ochotná přijímat návrhy, připomínky. U toho si Myslím si, že některé návrhy ještě nedorazily všem našim členům, to znamená, prodloužíme lhůtu až do čtvrtka, to znamená, budete mít k dispozici další den, abychom mohli eh, kompenzovat to, eh, tu dnešní původní závěrku a sekretariát, myslím, to bude muset zpracovat. Pro mě osobně je důležité, abychom dostali opravdu ty správné pozměňovací návrhy, abychom zajistili, že to bude správně popsané, než abychom uspěchali celý tento návrh. A já jsem opravdu sledovala ty eh, rozhovory v členských státech, hovořila se zástupci různých členských států, a vím, že i rada má různé pracovní skupiny, již proběhly, eh, proběhla různá technická zasedání. Děkuji vám. Já děkuji paní zpravodajce a nyní tedy se stínovými zpravodaji Anna Maria Korát. Já bych ráda přivítala vaši zprávu, Vicky. Oceňuji práci, eh, kterou jsme mm, vedli na této na této zprávě mm, ohledně všech těch technických záležitostí, protože bylo nutné to nastavit správně, zajistit bezpečnost pro občany, aniž bychom e, přidali e, zbytečnou zátěž. Takže nesmírně e, to podporuje Vicky. Ty kategorie těch střelných zbraní souhlasím, že stažení toho návrhu, který byl nesmírně disproporční, ohledně B7, se, semiautomatické zbraně, že z toho by se dalo stát, a, má, mělo stát A7 plně automatické, ne, že to by mělo zůstat tak, jak to bylo. Já souhlasím, pokud jde o setrvání ve stejné kategorii, eh, ty zbraně, které střílí na slepé ehm, patrony nebo repliky. Zatím jsme neslyšeli nic, co by bylo přidanou hodnotou pro bezpečnost při přepracování těch kategorií. A pokud jde o esenciální kompo- komponenty, tak je důležité, abychom zajistili vystopovatelnost, je důležité, abychom měli společný harmonizovaný povinný systém v Evropské unii, ale nesouhlasím eh, s tím, že bychom měli označit všechny eh, strany, všechny části. Měli bychom harmonizovat eh, stávající protokol, který Eh, hovoří pouze o tom eh, označení eh, té jedné části, ale souhlasím s tím, že by to měly být ty esenciální části, tam, kde je to samozřejmě proveditelné a pragmatické. Pozměňovací návrh 25, tam je oblast označení té hlavně toho těla, té zbraně, hmm, to možná nevím, to nevím, jestli jsou to esenciální, nevím, jestli je to hm, průchodné, o tom se můžeme dál bavit. Ale samozřejmě ty esenciální části a ne všechny části, myslím, že je eh, důležité a co my za EPP, eh, čím se budeme řídit. Je rovněž nesmírně důležité, abychom eh, také respektovali otázku zdravotních testů. Lidé, kteří nejsou zdravotně či psychicky způsobili k tomu, aby drželi zbraň, by ji neměli mít. Ale samozřejmě, že souhlasím s tím, že bychom měli uznat různé systémy, které existují v členských státech. Některé členské státy mají dobré způsoby, jak to dělat, když je to ponecháno například na lékařích, aby měli tu zodpovědnost um, oznamovat v případě, že jejich klienti nejsou způsobili k tomu, aby vlastnili zbraň. A je to také, je také důležité, abychom měli dobrý eh, systém prověrek ze strany členských států otázka časových limitů, licencí. Měli bychom to omezit na pět let. Například v zemi jako Švédsko máte 700 tisíc eh, legálních držitelů zbraní a 2 miliony zbraní. To znamená, že to by vytvářelo obrovskou byrokracii když nám úřady už říkají, že je to velmi zdlouhavá procedura. Takže jsou tam čekací listiny. Takže to by nemělo přidanou hodnotu. Vždycky bezpečnost musí být naším hlavním ohledem boj s, nelegálním, s nelegálností. Takže to, to by jenom přidávalo náklady a byrokracii. Jsem velice ráda, že jste rozšířili tu safe, eh, tu storage, bezpečné držení a obsažené, které to skutečně chtějí držet ze, za účelem sportu, nebo prostě úplně legální účely. Tak každopádně by to nemělo být přístupné dětem při skladování. Um, čili to myslím, že je důležité. Pokud jde o prodej na dálku, je opět důležité mít prověrky, transparentnost ale neměli bychom tím zbytečně postihovat disproporčním způsobem lidé žijící třeba na venkově. Čili měli bychom ponechat v platnosti prodej na dálku, ale měly by tam být velmi silné eh, prověrky eh, licencí z hlediska policie, jak u prodejce, tak kupujícího. A někde prostě v Laponii eh, někde na venkově, eh, v pustině, tak eh, já myslím, že tam by to bylo problematické, kdyby tam musel být ten jenom ten fyzický proces nákupu, takže neměl by být zákaz prodeje na dálku. Další důležitý bod se týká sdílení informací. Jistě, že by mělo být více spolupráce, protože v tom spočívá eh, modernizace lepší eh, výměna osvědčených postupů, interoperabilita, abychom, měli jasně, abychom mohli jasně rozlišit mezi legálně a nelegálně drženými zbraněmi, zbraněmi, které by se neměly dostat do eh, nesprávných rukou. Každopádně se těším na další spolupráci s vámi a dalšími stínovými zpravodaji. Doufám, že dosáhneme dobré rovnováhy Um, a doufám, že jsme vyjasnili některé části té zprávy komise, která, které byly nejasné, extrémně nejasné a bylo potřeba eh, je nějakým způsobem ošetřit. A nyní přecházíme na S, KES a D, Sergio Coferati. Grazie, presidente. Voglio ringraziare. Děkuji, pane předsedo. Eh, také bych chtěl poděkovat za desordenou práci. Eh, samozřejmě eh, zbývá toho ještě mnoho a bude to těžká práce. Máme zde velice komplikovaný návrh, ale navíc jsme v situaci, kdy, situace, kdy v každé zemi, každá země je tom trochu jinak. Ta pravidla se velice liší země od země a také je jiný vztah eh, veřejnosti k těm, eh, kdož eh, používají palné zbraně, třeba sportovní nebo lovecké. Já bych se vrátil k několika věcem, které jste tady zmínili. A určitě podáme pozměňovací návrhy. První věc já si myslím, že je eh, eh, velice důležité, aby eh, každá nebo všechny zásadní součásti palné zbraně byly označeny tak, aby bylo možné tu zbraň rozebrat a zase ji složit. Pak tedy bude možné bojovat proti nelegálnímu užívání zbraní a e, také to pomůže e, v boji proti falešným palným zbraním. Já myslím, že ten návrh je velice dobrý, pokud se týče výměny informací o svědčených postupech. Všecko, co zde přispěje e, k transparentnosti v této oblasti, je důležité. A samozřejmě musíme mít na mysli ochranu občanů, jsou eh, zde občané, kteří používají pálné zbraně skutečně prouze pro lov nebo sport a to je v pořádku. Je tady návrh na nepřetržité sledování. Podle mě všem je nejdůležitější eh, ten první krok, ten první test. A na základě toho Eh, potom už můžeme jít různými, různými cestami, které budou vyhovat jednotlivým zemím. Ale ten eh, eh, základní, ten počáteční test musí být stejný ve všech zemích. A teď se dostáváme k lékařským prohlídkám. Víme, že duševní zdraví jednotlivce eh, musí být eh, jaksi dostatečné pro to, aby eh, člověku bylo možno svěřit plnou zbraň. Co se týče muzeí a sbírek, já myslím, že to bychom měli ještě dál rozlišovat, poněvadž muzeum to je jedna věc a sběratel to je něco jiného. Muzeum to má své sídlo, místo, kde je vidět, kde ty zbraně jsou, jsou zde uspořádané, jsou eh, k vidění a tak dále. Eh, sbírka to je něco jiného. Eh, to patří jednotlivci, ten jednotlivec si to prostě nějak ošetřuje a v podstatě neexistuje žádná Eh, právní definice takové sbírky. Čili eh, skutečně eh, tady je třeba uvažovat o různých typech pravidel pro muzea a pro spotřebitele a pro sběratele. Neměli bychom tedy komplikovat situaci muzeím, ale pokud se týče sběratelů, tady jsou určité jaksi nesnadno řešitelné aspekty. Pokud se týče původního návrhu komise, ten mě připadá docela zajímavý a možná bychom e, kompromisním návrhem mohli e, vyloučit z tohoto munici, ale myslím si, že úplně nejpodivnější bod je e, ověřování eh, toho, kdo je kupcem zbraně. Já myslím, že to eh, je třeba svěřit třetí nezávislé straně. To nemůže být otázka eh, těch prvních stran. Čili je třeba nezávisle kontrolovat, co si kdo koupil a proč si to koupil. Čili bude třeba mít nějaký veřejný orgán, orgán třetí strany, který bude mít za úkol ověřovat legitimitu a správnost eh, nákupního procesu. Eh, co se týče kategorie číslo 7, mám takový pocit, že tady by to chtělo mít jednotnou definici. Eh, a my de facto tady tím neřešíme repliky, protože eh, replika to je sporná věc a de facto se tím neřeší ty rozpory, o kterých byla řeč. Kritéria by měla být objektivní, ne taková ta vágní eh, definice typu eh, spalná zbraň, která vypadá jako jiná palná zbraň, no tak to s tím se nedá pracovat. Tady skutečně je třeba zajistit to, aby eh, tady ten prostor byl výrazně omezenější a eh, tím by se skutečně mohlo leco změnit eh, Zase to omezení by nemělo být extrémní, ale každopádně je třeba se na to podívat eh, eh, jaksi z eh, právního hlediska a také potřebuje, jak jsem řekl, objektivní kritéria. Pokud se týče deaktivace zbraní, tady ze všeho nejdůležitější je vysledovatelnost protože jestliže se jednoduše a prostě konstatuje, že zbraň byla deaktivována, ale pak už to nelze ověřit, no tak je to problematické. To určitě v rámci směrnice nebude snadné vyřešit, ale určitě bychom měli přijít s nějakými kritérií, která umožní provádět kontroly a také budou moci pojmout verifikaci. Čili skutečně jde o tu vysledovatelnost a dohledatelnost. Já myslím, že eh, Vicky tady k tomu eh, řekla eh, velmi důležité body a já osobně se zavazuji, že budu spolupracovat nadále se spravodají a novými spravodaji. Samozřejmě mám na mysli Mám na paměti to, že ta zpráva je velmi pozitivní, dosávadní debaty byly také velmi pozitivní a samozřejmě ještě nemáme hotovo. V první řadě bych chtěla poblahopřát eh, k vašim, vašemu eh, návrhu. Je to skvělý základ pro další práci na této významné legislativě nadále dostávám pozitivní um, ohlasy českých občanů, kteří, které těší, že dochází pokroku ze strany Evropského parlamentu. Zvláště vítají skutečnost, že jste pozorně naslouchali všem um, subjektům, které, uh, kteří vznášeli um, námitky k prvotnímu návrhu Evropské komise. Je tu několik otázek, které chci naznačit, kde bychom ještě to měli více doladit v zájmu toho, aby ten eh, text se dostal ještě blíže k jakémusi ideálnímu eh, stavu. Naprosto podporuji váš eh, návrh, pokud jde po poloautomatické straně, zbraně, čili kategorie B. Vítáme vyškrtnutí kategorie 7, která by zakázala automatické zbraně, které připomínají ty, ty automatické. Tento návrh byl um, od samého počátku nesmírně eh, problematický a eh, bylo z něj spíš víc otázek než odpovědí. Vyplývalo by mnoho praktických problémů ze snahy to implementovat. Je tu však ještě jeden návrh navíc týkající se kategorizace v textu komise. Takzvaná kategorie A6 kdy semiautomatické zbraně konvertované z automatické zbraní by byly rovněž zakázány. Já vím, že v opatření eh, o těch, eh, o těch konvertovaných zbraní, tedy včetně toho procesu konverze, tam zohledňujete, ale já myslím, že bychom potřebovali ještě eh, více vyjasnění z vaší strany a navrhneme nějaké pozměňovací návrhy k, této, k tomuto aspektu. Můžete nám vysvětlit, Eh, k této kategorii eh, tedy podat nějaké podrobnější vysvětlení. A pokud jde o další ustanovení, tak vítám vaše návrhy ohledně definice zbraní, včetně těch esenciálních prvků, pravidel týkajících se manipulace s deaktivovanými eh, zbraněmi, prodej online, prodej munice a zdravotní kontroly. Další důležitý bod se týká možnosti členských států udělit výjimky pro některé mimořádné příklady, pokud jde o držení některých eh, zvláštních případů zbraní. Tohle nám eh, chybělo v návrhu komise a jsem ráda, že eh, díky vašemu návrhu se to sem znovu vrací. Je důležité nejenom pro třeba univerzity, muzea a další veřejné instituce, ale také některé soukromé firmy, mm, které se zabývají bezpečností či obranou. Rovněž ne, silně podporuji vaše návrhy týkající se sdílení informací mezi členskými státy. To by mělo být jedno z klíčových opatření eh, eh, v tomto textu. Chci vás v tomto ohledu však požádat, zda nám můžete ještě vyjasnit něco k výměně informací ohledně odmítnutí, eh, pokud jde o licence, tedy odmítnutí licencí. Jak byste to chtěli v praxi provádět a jaké by toto ustanovení mělo přidanou hodnotu. Zahrnuje i ustanovení týkající se označování zbraní a jejich esenciálních součástek. Čili je tu určitý rejstřík s přesnými informacemi o každé zbraní, která byla dovezena do Evropské unie. Sem bychom chtěli zapracovat také to, že nová opatření by se vztahovala pouze na zbraně které budou vyrobeny po té, co eh, směrnice vstoupí v platnost. Ještě jednou vám děkuji za vaši práci a děkuji dalším stínovým zpravodajům a těším se na naší další spolupráci. Děkuji. Grazie, eh, passiamo. Eh, děkuji. Za frakci GUE to nemáme žádného zástupce, takže nyní za zelené Pascal Durand. Euh, Děkuji. Paní předsedkyně Vicky, já chci nejprve de facto tedy vám poděkovat za skutečně mimořádně dobrou exemplární práci na toto téma, které je opravdu eminentně citlivé, ožehavé. A občané se v této oblasti mobilizovali částečně, protože jsou lidé, kteří se obávají, že chceme ohrozit jejich eh, soukromí, eh, zasáhnout jim do práv, to jsou třeba lovci a další. A další že jsou policejní zprávy, že se situace v Evropě zhoršuje a že dochází eh, ke stále rozšířenějšímu pašování zbraní a že je potřeba najít rovnováhu mezi ochranou osobních svobod a na jedné straně a bezpečností veřejnou. Čili není to vždy snadné. Já vám děkuji za eh, tuto práci a také jsem rád, že jsme měli slyšení, které nám umožnili vyvážit názory, zblížit je a také umožnit, abychom eh, pochopili všichni, že eh, Evropský parlament nechce Eh, slučovat eh, eh, poctivé občany s teroristy. Nikdo neobvinuje rekreační, sportovní střelce nebo lovce, že by měli cokoliv společného s těmi, kdo prolívali v poslední době krev v Evropě, ale že prostě jenom chceme, aby policie byla schopna předejít dalšímu pač, pašování zbraní a předcházet tak eh, dalším teroristickým krveprolitím. Čili my obecně podpoříme tuto zprávu, zejména v otázkách, které se týkají skladování zbraní, lékařských eh, testů, prodej online, závazek ohlásit podezřelé transakce, výměna e, údajů, i když to všechno je potřeba ještě doladit, ale princip je dobrý. Dále ty, z, z, z, ty které jsou konvertované e, do těch, na ty zbraně, které střílí e, slepe, e, naslepo, tak to by mělo být ponecháno v zemích původu, ale každopádně je potřeba zamýšlet se nad otázkou replik Protože ta definice předložená komisí není správná, není dobrá. Není eh, možné z, tedy z repliky dělat zbraň, to já si myslím, že to není, není seriózní, respektive není to z právního hlediska možné, to je neudržitelné. Eh, ovšem, měli bychom mít na paměti, že některé repliky se mohou změnit ve zbraně a pak jsou nebezpečné. Takže tady musíme eh, najít eh, nějaké nové znění, nové slovo, formaci, formulaci, tak, aby ty repliky nebyly využívány či zneužívány jako skutečné zbraně. Dále je tady otázka tzv. dezaktivovaných zbraní, pokud to bude nějaká nová úprava, která by eh, de- definovala nové normy deaktivace, tak by se měla stávat na všechny. mě, které by měly být zahrnuty do, toho, do, tohoto, eh, do této úpravy. A pak ještě, pokud je od rezervisty, k tomu jenom um, taková drobnost. Finla, Finové říkají, že pro nás důležité, pro ně důležité, aby měli tu armádu rezervistů, která bude ozbrojena. Já s tím nemám problém, to je naprosto v pořádku, ale myslím si, že i tak by nebylo dobré to asi Eh, kontrolovat z hlediska skladování, jsou asi určitá pravidla, která jde třeba určit, aniž bychom tím poškodili toto právo rezervistů držet zbraň. Eh, přesto by to mohlo být určitým způsobem eh, definováno. A pak problém nezletilých dárků, tedy zbraní, to je, myslím, dost problém právě, protože jsou nezletilí. Prostě jenom proto, že to je dárek, to neznamená, že by to nemělo být eh, regulováno a že by to mělo být sproštěno podmínek, která platí, které platí pro prodej obecně. Jinak se chci připojit k Sergiovi, nebudu opakovat to, co říká diferenciaci mezi muzeji a soukromými sběrateli. Zvláště ještě při těch útocích Montpellier, na které ještě vzpomínáme ve Francii, si vzpomeňme, že se používaly právě zbraně ze soukromých eh, sbírek. Uh, Čili muzea, to je jedna věc, tam je to podrobeno jasné kontrole, zárukám, podmínkám bezpečnostní, které jsou pochopitelně větší než u těch soukromých sběratelů. Ale abych tady u, u, zachoval ten rozdíl mezi soukromými sběrateli a muzejními sbírkami. A jinak poslední věc. Vždycky jsem měl menší problém se zbraněmi Eh, poloautomatickými, které se dají transformovat v automatické. Já chápu, naslouchám tomu, že je těžké to definovat. Nicméně, policejní služby to řekly zcela jasně. A řekli, my máme problém s některými eh, Kalašníkovi a dalšími zbraněmi, které se dají velmi snadně transformovat ve zbraně, které jsou pak eh, na internetu z Ameriky a tak dále v automatické zbraně a tam je mnohem větší problém potom. Takže s tímto problém, B, tuto kategorii B7 mám trošku eh, tedy problém. Vím, že někteří chtějí, aby se mi automatické zbraně zůstaly ve svém členském státu původu, ve své klasifikaci původu. Ale já myslím, že se nemůžeme vyhnout aby k tomu, abychom pracovali na této otázce a trošku to vyjasnili, protože policejní služby eh, nás na to upozorňují. Takže to je takový jeden velký bod, ale jinak ještě jednou díky za tuto práci a očekávám nadcházející zasedání stínových zpravodajů, abychom mohli pokročit a abychom dospěli ke konsenzu. Grazie del gruppo. Děkuji. A nemáme tu nikoho za frakci EFDD. A nyní tedy zástupce ENF, paní Tročinsky. Merci, madame. Děkuji. Děkuji za zprávu, která, myslím, vychází vstříc obavám některých našich občanů. Il n'y avait qu'un seul amendement à défendre, takže jestli něco bychom měli hájit, že to je číslo jedna, i když možná to nepovažujete za dostatečné. Většina vašich pozměňovacích strán eh, z návrhů jde tím směrem našich um, diskuzí s, s občanskou společností a ehm, sběrateli, eh, spolky sběratelů, lovců a tak dále. Jestli chceme eh, zachovat ehm, svobodu členských států ohledně um, ohledně ehm, skladování a dalších věcí. Ehm, to můžeme probrat na dalším zasedání. Pokud jde o sběratele, podporujeme váš pozměňovací návrh 14, protože z našeho hlediska obvinění komise, která hovoří o riziku pašování, to je prostě nepodložené, absurdní. A ten tuluský případ, eh, to byl soukromý sběratel, ano, ale podle našich informací došlo prostě k vykradení té jeho sbírky. Eh, pokud je o patnáctku, tam bychom přidali ještě eh, to, že musíme nějakým způsobem zapojit jejich zodpovědnost na základě eh, není tu jasně stanovený statut ve všech členských státech. Je pravda, že je tady vztah mezi prodejcem a Ehm, eh, kupujícím eh, ze strany tedy eh, toho, toho ze, ze strany toho ze strany toho kurýra. Ale je tu určitý problém, možná to neplatí ve všech členských státech, ale je, to, je tomu tak ve Francii, ale například v našem rejstříku zbraní ve Francii je to už dost těžko využitelné, protože mm, i tak je tam hodně chyb. Samozřejmě nejsme, jsme to jenom my, kdo to říkají, e, jsou to, vyplývá to z výměn s našimi experty. Když to vychází tedy z principu výměn informací, že musíme mít skutečně čisté informace um, o rejstříky těchto zbraní, musíme to ještě možná přepracovat, vyjasnit v té vaší zprávě. Pokud jde o trh online, pozměňovací návrh 21, tak z našeho hlediska je poněkud nerealistické, možná je to v rozporu s, s tím principem tedy prodeje online, protože to je na dálku, um, není tu přímé předání z ruky do ruky od prodejce k kupujícímu a vy upřesňujete, že je to v případě, že to národní legislativa umožňuje, ale neupřesňuje se tady místo eh, koupě a prodeje. To znamená to, že to je v jedné zemi, ale eh, lede, že by docházelo k výměně mezi státy nebo dokonce z mimoevropských zemí. Pak pokud jde o označování, tak všechny ty eh, esenciální součástky by měly být jednoznačným způsobem označeny. Eh, kde bude země původu, výrobce, serové číslo a tak dále. Z toho vyplývají dva problémy. Některé esenciální součástky, jako tělo té zbraně, mohou být z plastu. Čili to těžko lze takto jednoznačným způsobem um, označit, pak retroaktivní označování již eh, vyrobených zbraní, které by mohlo zničit jejich historickou nebo sběratelskou hodnotu. Podporujeme váš návrh 70, ale divíme se, že tam není vyjasnění, vyjasnění ke kategorii A6 a změna klasifikace těch um, automaticky změněných na semiautomatické demilitarizované zbraně, které jsou velice populární eh, mezi střelci v mnoha zemích. Jejich zákaz by znamenal buď kriminalizaci jejich držitelů, nebo obrovské výdaje vyplývající z odškodnění za jejich konfiskaci ze strany státu. Navrhujeme pozměňovací návrhy, které by šly ve směru, jak, který jsem navrhla. A každopádně, pokud chceme skutečně bojovat proti pašování zbraní, chceme se vyhnout uh, dalším atentátům v Evropě. Vy to nechcete stále zvážit, ale tato revize Eh, rozhodně těžko může tedy čelit nějakému, ať už eh, mafiotskému představiteli, nebo eh, někomu, kdo je kdo má nějaké psychické poštění, nebo je fanatik. Je tu problém, že tu je tato velká průchodnost hranic a je potřeba bojovat proti jakémukoliv pašování v rámci předcházení rizika atentátů. Děkuji, tímto jsme ukončili kolečko stínových zpravodajů a nyní příspěvky jednotlivých kolegů. Máme tu mnoho žádostí o slovo, dokonce 12 a o, již nám nezbývá příliš mnoho času, takže prosím, budu muset požádat, abyste soustředili váš prav na jednu minutu, aby mohla zareagovat komise i paní zpravodajka. Paní Thank you very much, Mr. Chair. Děkuji, pane předsedo. Já bych velice ráda hovořila maltsky, protože i na Maltě je to sledováno s velkým zájmem. Takže v první řadě vám, paní zpravodajko, poděkuji za ten e, přístup, e, který jste zvolila. Myslím, e, že jde správným směrem odstranění jakéhokoliv propojení nebo přidružení mezi teroristy a legálními držiteli zbraní a odstranění té možnosti sběratelů jako možnosti dalšího pašování. To je pohyb k většímu respektování eh, subsidiarity. A pak znovu znění článku 5, kde se hovoří o monitorovacím systému, včetně lékařských zprávě rigidnější než tedy ten požadavek komise o těch standardních lékařských vyšetřeních. Ale ještě jsou tu příležitosti, jak to vylepšit. Máme tu určité systémy, které již fungují. Těší uh, nás tedy, nebo i všechny malcké zainteresované strany těší váš přístup. Co se týče těch zásadních součástí, tady je třeba vyhnout se uh, mizinterpretacím a, a je třeba tedy řádně se znovu podívat na definice a i to, to vysvětlující prohlášení eh, na úvodu by mělo být ještě trošku lépe posáno. Děkuji, pan Mici. Děkuji, pane předsedo, také já bych se chtěla připojit k ostatním řečníkům, kteří blahopřejí Vicky za velice rovnovážnou zprávu, ale eh, zbuzuje to velký zájem, takže je třeba na tom ještě zaprakovat, zapracovat. Chci se soustředit na sběratele, nemyslím si, že by eh, sběratele měli být zahrnuti do této zprávy, protože pokud působnosti této zprávy, a na tom všichni souhlasíme, by měl eh, dát do rovnováhy veřejnou bezpečnost a dostupnost zbraní, tak napojit eh, sběratele na teroristické útoky, to není správné. Ehm, ano, my bychom si měli cenit sběratelů, že to jsou vlastně taková malá muzea a a navrhnout nějaký lepší eh, legislativní definici toho, co je, kdo je vlastně sběratel a možná jim tedy přidělovat i ta povolení, aby se lépe kontrolovali. Ale je to důležité je nestanovovat na stejnou stránku nebo řádek jako teroristy. Co se týče nákupu online, tady mám stručnou připomínku. Nesmíme diskriminovat členské státy, jako třeba malé ostrovy, protože to je v podstatě jediný, jediná možnost, ten online nákup, jak se dostat k těm zbraním. A právě na Maltě je to řádně kontrolováno policií, proto prosím, nás nediskriminujte. Děkuji, pan Halal. Děkuji, pane předsedo, také já děkuji paní Ford eh, za výtečnou zprávu, nicméně jsou tu určité podrobnosti, na kterých je třeba zapracovat. Správně jste zamítla návrh komise na zákaz určitých poloautomatických zbraní na základě jejich vzhledu, tedy ta nová kategorie A7. Nicméně měli bychom zamítnout také novou kategorii A6, co by znamenalo zákaz nových polautomatických zbraní, které byly konvertovány z automatických. Neexistují objektivní důvody, proč tak učinit a mělo by to závažné dopady pro občany, kteří z takové zbraně vlastní a je těžké definovat a odlišovat takové střelné zbraně. V návrhu 13 zpravodajka navrhuje, aby sběratele mohli zachovat ve svém držení zbraně podle kategorie A, ale není to postačující, protože oni mohou nakupovat či prodávat takovou zbraň. A také si myslím, že bychom měli zamítnout ten povinný časový limit pro e, povolení. To jen navyšuje byrokracii a ne bezpečnost. Děkuji, pan Karas. Eh, vážený pane předsedo, dámy a pánové, já bych chtěl začít poděkováním eh, paní zpravodajce, ale také dalším kolegům za to, že eh, debata je nyní velmi věcná. Když se teď podíváme na některá tisková prohlášení, jako třeba pan Obeme a tak dále, tak tam žádná věcnost není. Oni de facto tuto směrnici používají jako byč na Evropskou unii. A my skutečně musíme také věcnost vnést do návrhu komise a paní zpravodajka vykonala v tomto směru mnoho. Eh, je třeba říci, že tady eh, se jasně eh, říká, že tady máme legální a nelegální zbraně, ale že musíme přitom rozlišovat mezi kriminálním eh, zneužitím zbraní a řádným užíváním zbraní. A proto také je třeba, aby se eh, vše posuzovalo podle vlastností zbraní, nikoli podle jejich vzhledu. A jsem eh, rád, že je tady pan Rybik, poněvadž my máme rozmanité tradice, zákony a zkušenosti a paní zpravodajka na to poukázala. A sice, že v tom smyslu, že mm, tyto rozdíly se zde musí brát v úvahu. A samozřejmě, že e, z nich také e, vz, ještě e, vzejdou další pozměňovací návrhy a já děkuji za podložení podávání, tedy lhuty pro podávání. Pan Šváb, pane předsedo, velice stručně, já se připojím k panu kolegovi Karasovi, když se podíváme eh, na to, eh, kolik eh, různých návrhů přichází z Bruselu, z Bruselu do našich našich volebních okrsků, tak to skutečně tady musím říct, že opravdu tady vidíme, že se to posunulo daleko více do věcné rodiny, ale také se všecko zjednodušilo. Takže Eh, je to prostě tak, že skutečně se snažíme také, poněvadž zbraně se eh, pohybují přes hranice, abychom se měli určitou jednotu a, a eh, ano, máme tady teď útoky v Paříži a v Bruselu, to, to oživuje celou debatu, ale také máme ještě obchodování online a mm, to znamená, že eh, my se musíme tady eh, velice eh, pečlivě zabývat různými kategoriemi a také zajistit to, aby ti, kteří získali zbraně legálně, aby z toho pro ně nevy, nevznikaly nějaké nevýhody. Tak a já tady mám ještě další řečníky a tyto. Pardon? Děkuji. Chci poděkovat paní zpravodajce za její nelehkou práci k tématu, které vyvolává váž, vášně. Protože eh, samozřejmě, že nechceme stotožňovat sportovce s teroristy, ale eh, prostě policie musí čelit realitě určité eh, prostupnosti hranic, takže potřebujeme, eh, potřebujeme tuto směrnici. Takže jsou tu mnohá témata, na kterých se shodneme, takže já chci využít svůj čas, abych spíš vypíchla ty body, které jsou problematické. Co potřebujeme vyjasnit? Definice trestne, eh, střelné zbraně, to sta, na tom si stále potřeba praco, pracovat, jaké jsou ty esenciální součástky, můžeme se na tom dohodnout, potřebujeme ještě další práci. Pokud jde o zdravotnické prohlídky, eh, zúraznila se tady nutnost, eh, ale ano, ale jde o formu. Dále eh, otázka kategorie A, B, to, jak to vypadá, není kritérium, to je jasné, jde o technická kritéria, myslím, že to jde správným směrem, myslím, že to vyjasní. No a tam, kde opravdu mám více problémů s návrhy ve zprávě, návrh zamítnutí návrhu komise, což mi přijde v, v, v rozporu s eh, nutností dospět k revizi tohoto textu. A pozměňovací návrh 12. Možnost zadržení držení, um, kategorie A pro se, sebeobranu a pak uh, stotožňování muzeí a sběratelů, to, to taky myslím, že ne, pak není možné a pak otázka těch nezletilých. Uh, tam je, myslím, eh, to potřeba mít nějakým způsobem regulované. A nyní paní Grapiny. Je to nesmírně důležitá zpráva, zároveň, eh, zároveň těžká. Eh, stínoví zpravodajové a eh, paní zpravodajka prostudovali dopodrobna toto téma. Pan Karas má pravdu. Musíme to umět také komunikovat veřejnosti, že by byla škoda, kdybychom odvedli skvělou profesionální práci a pak by to bylo špatně pochopeno. My nechceme ohrozit svobody, my chceme bezpečnost. A takže pozměňovací návrhy, tak mě překvapuje, že v původním návrhu, návrhu komise není nic o e, stavu zdraví fyzickém a psychickém. To se musí explicitně říct, že držitel zbraně musí um, um, mít ověřený e, svůj stav, jak fyzický, tak psychický. Dále, uděluje se tu právo vlastně mladým lidem, nezletilým mít loveckou zbraň. No to já nemůžu věřit, že tohle by mělo být něco dobrého. Určitě budu mít pozměňovací návrh, protože eh, že by se tohle nějakým způsobem dalo dávat nebo učit dětem, to mi přijde naprosto nepřijatelné. Dále vysledovatelnost. Eh, co dělá nějaký rezident, který drží zbraň? Jistě může použít tu zbraň, pokud má licenci. Ale možná mi musí být schopen také ukázat eh, certifikát nějakého osvědčení o svém zdraví. To po něm můžeme také chtít. A eh, dále musíme jasně říct, jak to bude se prodejem zbraní prostředníkům. Nesouhlasím, ehm, protože nemůžeme, dělat, nemůžeme zatím kontrolovat, co ty prostředníci dělají. Paní Sehnalová. Děkuji za slovo a děkuji paní zpravodajce za odv- obrovsky odvedenou práci, za pozměňující návrhy, které tu zprávu významně posunují správným směrem. Já si myslím, že musí mít, eh, musíme mít na zřeteli, že pokud má být skutečným cílem tohoto legislativního návrhu zlepšení bezpečnostní situace v Evropské unii, měli bychom vážit eh, opatření, abychom v důsledku nedospěli k pravému opaku bezdůvodné odevírání legálně držených zbraní bezúhonným občanům, kteří jsou odborně a zdravotně způsobilí, je pro mě neakceptovatelné. Podle odhadu Českého ministerstva vnitra by zákaz některých skupin zbraní tak, jak je navrhuje komise, vedl k zásadnímu bezpečnostnímu problému. Podstatná část těchto zbraní by nebyla vrácena a přešla by do nelegální sféry mimo dosah státních autorit a mimo jakoukoliv kontrolu. Jen v případě České republiky se bavíme o desítkách tisíc zbraní, podotýkám, že těch legálně držených. Proto vítám, že paní zpravodajka velmi vhodně nahrazuje původní podobu nově navržené kategorie A7, zároveň ale upozorňuji na nutnost upravit v návrhu komise také kategorii A6, tedy zbraně konvertované z původně plně automatických zbraní. Pokud byla konverze provedena odborně a prošla řádnou kontrolou veřejné autority Neměl by být důvod přistupovat k těmto zbraním odlišně než ke zbraním, které již byly vyrobeny přímo jako poloautomatické. V tomto smyslu podám pozměňující návrhy a ještě jednou díky paní zpravodajce. E, Děkuji, pan Pospíšil. Děkuji pěkně, pane předsedo. Už to mnoho bylo řečeno, já chci pouze podpořit základní tezi, že... zpráva paní Ford jde správným směrem, velmi ji vítám. V České republice je vedena o této směrnici obrovská debata. O žádném jiném evropském návrhu v posledním půlroce nebyla tak vedena veřejná debata jako o tomto návrhu. A dovolte mi tedy pouze v krátké době dvě konkrétní věci. Jedna už tady byla zmiňována. My vítáme v České republice vyškrtnutí bodu A7 nicméně už toto bylo zmiňováno stále problém vidíme v bodu a six a prosíme paní zpravodajku aby o tomto ještě uvažovala to znamená o tom že by byly zakázány poloautomatické zbraně konvertované z původně plně automatických zbraní. ve chvíli kdy ta konverze probíhá na základě právních předpisů pod kontrolou veřejné autority pak se domnívám že není důvod k takovémuto zákazu pouze doplňuji informaci že pokud by zůstala kategorie a six v návrhu pak by to v české republice se dotklo asi čtyřiceti tisíc poloautomatických zbraní které jsou legálně drženy lovci či střelci to znamená ten dopad je politicky mimořádně velký a pokud tedy by a six měla zůstat a já s tím osobně nesouhlasím pak by pro to měly být jasné důvody. sám se připojím k pozměňovacím návrhům které chtějí kategorii a six také vypustit a ještě druhou věc, kterou chci krátce zmínit, to je otázka značení všech eh, částí zbraně, která má být vázána na okamžik umístění na trh. Upozorňuji, že nesouhlasím s retroaktivním značením zbraní, které jsou již na trhu. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Eh, děkuji paní zpravodajce, která konzultovala se všemi aktéry v celém spektru jsem obzvlášť rád, že Airsoft je z toho vyloučen v 81-85. Doufám, že to projde výborem i plenárním zasedáním. To je obzvlášť důležité pro můj region. Myslím, že zpravodajka se snaží zacílit stávající mezery, ale přitom nepostihnout legální držitele zbraní. Já si myslím, že to je velice dobrá práce na těžké věci, těžkém tématu, ale pořád mě znepokojuje celkový směr textu komise, takže doufám, že to nastavíme tak, aby to bylo skutečně přijatelné. Důležité je, že my se tady zaměřujeme na lidi, kteří už plní zákon, ale z hlediska bezpečnosti je přitom náš problém s těmi nelegálními zbraněmi, které stejně nejsou stopované a pokud jsou, tak to není sdíleno mezi státy. Jistě legální zbraně můžeme eh, vystup, dají, dají se vystupovat zbraně, dají se eh, vy, eh, vystupovat ty řetězce, ale často to jde mimo Evropskou unii a ty nelegální zbraně pak už nejsou používané lidmi, které hrají, kteří hrají podle pravidel. Takže pozor komise, nepostihujete legální legální držitele zbraní, protože nejsme schopni se pak poprat s těmi nelegálními. Tím nevyřešíme žádný problém. Děkuji. A pane López Isturiz. Děkuji, pane předsedo. Já pohovořím z hlediska španělského občana, kde prostě ve Španělsku máme mnoho lovců a jak nahlížejí tedy na tento nový návrh komise. A já to chápu tak, že pro Španěla, kde jsme od našich institucí po roky žádali větší míru bezpečnosti, také o zabezpečení vůči terorismu. Nyní tedy si přejeme pomoci tomuto textu, protože vím, že takto na to nahlížejí všichni lovci a držitele zbraní v Španělsku. Chci tímto poděkovat Vicky Ford, protože ona vykonává obrovské úsilí. Rozhodně není jednoduché transformovat vše to, co tu bylo. Je třeba mít rozsáhlé technické znalosti. Například otázka jako výměna informací. Francouzské kolegyně říkali, že tam jsou chyby. I ve Španělsku jsou chyby. Máme eh, zásadní legislativu, policie velice kontroluje držení zbraní, ale jsou tu novinky jako skladování zbraní ve skříních a podobně, ale ve Španělsku už to u nás funguje takto roky, takže je třeba na to nahlížet opravdu s vážností a ten návrh Viki už není takovým, řekneme, možnosti si oddechnout, ale opravdu pokračovat v té práci dál a brát v potaz názory i druhých. Takže ještě jednou děkuji za vaši práci, Vicky. Kiitoksia. Děkuji. Toto je opravdu velice jasné tvrzení, eh, které, takový signál, který chce vyslat Evropský parlament eh, vůči tomu, aby se dále neprodávaly nelegální zbraně. Existuje ale celá řada národních problémů a myslím si, že paní zpravodajka to vzala v potaz, například tu eh, doložku o výjimkách, dodatky k článku 7, 6 pardon, a podobně. Ale e, není to bráno příliš ze široka, protože se tu hovoří o určité výjimce v případě sebeobrany. To je ale něco, co by mohlo e, vést k misinterpretaci a lidé by si to mohli opravdu vykládat nesprávně. Ale jinak děkuji paní zpravodajce za práci. Děkuji tímto. Skončil seznam řečníků a máme ještě několik minutek pro zástupce komise, pokud si bude přát, pohovoří a následně paní zpravodajka. Já děkuji. Možná za minutku nebo za dvě. Takže máme za to, že zpráva paní Ford zahrnuje mnoho velmi zajímavých, zajímavých prvků, které zlepšují návrh komise ale máme dva důležité body. Jednak rozsah působnosti směrnice, jak víte, u muzeí, tak tam eh, jsme řekli, že určitá flexibilita je na místě. Pokud eh, ovšem jde o eh, sběratele, tak tam to není na místě, se domníváme. Myslíme si, že oni musí sběratele sice mít zbraně, ale ze stejných podmínek jako sportovní Ehm, střelci, eh, samozřejmě eh, my si myslíme, že by měli být podrobeni stejným podmínkám jako sportovní eh, střelci. Dále kategorie A. Chápeme nutnost určitých výjimek, ale myslíme si, že stávající znění je velmi flexibilní a umožňuje určité odchýlení z jakéhokoliv důvodu. Takže jakékoliv eh, výjimky by měly být eh, omezeny na eh, důvody bezpečnosti, jak to například řeklo Finsko pro ty rezervisty. Pokud jde o kategorie, to je velice důležitý bod. Nechceme zakázat všemi, všechny semiautomatické zbraně. Ty, které mají tu povahu, že se s tím pachat masakry, nebo mají vojenskou povahu. Čili ty, které se dostávají do Evropy například od izraelské armády a pak se transformují do semiautomatických, přitom jsou to eh, vojenské armádní, armádní zbraně, tak eh, ty by měly zůstat v rukou armády a ne v rukou eh, soukromníků. Jinak souhlasíme s mnoha řečníky, že by měla být zohledněna kri- technická kritéria především. Děkuji. Děkuji a nyní bych tedy předal slovo paní zpravodajce, prosím. Děkuji, já se pokusím hovořit stručně, ale chci také zareagovat na některé připomínky, které tu zazněly. A omlouvám se, pokud eh, přeskočím ten, eh, to pořadí. Prodej online. Musí to být nějaké poslední místo, kde se prověří, kdo to koupil. Mohou to být specifické výjimky pro eh, některé opravdu uh, odlehlé oblasti, ale jinak si myslím si, že nemohou být nulové kontroly u prodeje online a v ten původní text eh, komise byl příliš restriktivní, že nemohla být ani reklama. Eh, myslím, že většina států má to závěrečné prověření tomu, komu se to prodává, zda má eh, povolení k nákupu a podobně. Takže tam mohou být ještě doplnění textu o těch dezaktivovaných zbraní a vysledovatelnosti tohoto. Tady si beru k srdci, co řekl Sergio ale nemyslím si, že by to vyřešilo ten problém u těch dezaktivovaných zbraní, pokud se budeme snažit pouze vysledovat, protože existují dezaktivované zbraně, tisíce, sta tisíce, které už nemohou být využity. Prostě jim seřezali hlaveň a podobně. A nevím, jak by bylo praktické tady začít s nějakou databází, proto jsem tu hovořila opravdu o silných normách i u těch dezaktivovaných zbraní, aby bylo jasné, že ta dezaktivace není zpětně možná, že prostě se ta zbraň nemůže použít. A k těm zásadním eh, součástkám a označování, to je složité, protože i eh, za socialisty říká, že každá ta součástka by měla být označena. Myslím si, že jeden italský eh, výrobce řekl, že to není proveditelné, není možné, takže tady je zapotřebí technické expertizy, abychom pochopili, kterou tu součástku můžeme označit. Jsou tu určité, které tvoří do historických sbírek, to jsou tedy historické položky. A když už jsme tady v této oblasti, tak se snažím eh, říct si tedy, ano, toto je muzeum a toto je sběratel a snažím se tady vidět, zda existuje nějaký způsob, jak to odlišit. Ale nevím, jestli je možné říci, toto je jenom muzeum. Často se to překrývá Někdy ten eh, sběratel může mít nějaký eh, prostě menší sbírku, pak se z toho stane muzeum. Někdy se to může zapojit do historické studie, ale členské státy mají prostě striktně omezený počet těch povolení pro takovéto subjekty nebo lidi a být tedy specifičtější o charakteru té studie nebo toho výzkumu, které eh, ty subjekty provádějí. Tady jsem uvedla tedy výjimku podle článku 6, ale ne úplnou výjimku, eh, jaká funguje v plné působnosti pro muzea. Myslím si, že takovýto přístup umožní členským státům mít opravdu striktní omezení toho, kdo komu může dát toto povolení a za jakých eh, prostě podmínek takové ty organizace budou fungovat a provádět. Pak na otázka ohledně sdílení informací a o tom, jak je orgány jednočlenského státu s druhým členským státem sdílejí informace, konkrétně informace, komu byla zamítnuta licence, kdo tedy nezískal povolení. Přesně eh, proto se nyní setkám s Europolem, abych to projednala. Nevím, jestli je to eh, proveditelné, aby někdo ve Francii se nalogoval třeba do české databáze. To by bylo výborné, kdyby to fungovalo, ale nejsem si jistá, zda je to vůbec možné. Myslím, že by to muselo jít přes Europol nebo přes nějaká národní kontaktní místa. Takže zase tady ještě budu sbírat další návrhy a projednáme to. Ohledně A6 a 7, tady prosím ještě můžeme mít další návrhy, které budou předloženy. Víme, že u, ten text u A6 nefungoval, někdo to tady řekl, komise také nyní nadnesla že jsou tu i jiné e, střelné zbraně. Takže e, ráda bych tu měla určité alternativy o označování, zda se to bude uplatňovat pouze na ty nově vyrobené produkty. Zase je to technická záležitost. Já jsem přisvědčena, že většina moderních zbraní už má ta značení. Musíme to znovu prověřit. A pak ty teoreticky moderní zbraně by měly být označené, aby ty eh, nepříliš ještě staré zbraně tu nezůstávaly neoznačené, takže je důležité zjistit, na co se to bude eh, zaměřovat a pak eh, tedy odlišit ty staré zbraně. A další zase ta muzea, ti sběratele, zda je možnost doplňovat sbírky. Já jsem tady nezamýšlela tu navrhnout něco, že by to nemohli udělat. Myslím si, že můj návrh jim to umožňuje. Podle, pokud budou mít povolení podle článku 6, tak by mohl doplnit sbírku. Ale pokud tam ten text není jasný, tak zase můžete ještě k tomu něco navrhnout. U nezletilých tady panují různé názory, a možná to bude i zásadní při hlasování, ale ráda si k tomu ještě více vyslechnu. U sebe obrany Možná si můžu pohovořit e, jenom konkrétně s těmi kolegy, kteří o tom hovořili. Vím, že Spojené království a Ir, Severní Irsko tady uh, to mají lidé Eh, konkrétně stanoveno, pokud byli ohroženi, tak mohou dostat povolení, aby vlastnili určitý druh střelné zbraně. A mm, myslím si, že i dokonce někteří naši kolegové. To rozhodně není pro každého, pro kohokoliv, kdo řekne, bylo mi eh, pohroženo, musím mít střelnou zbraň. To jsou opravdu striktně vymezené eh, povolení pro lidi, kteří se nacházejí opravdu v nebezpečných eh, situacích. Proto jsem to eh, zmínila a myslím si, že to platí i podobně v jiných členských státech. A ohledně těch replik, cokoliv, co je možné konvertovat ve střelnou zbraň, to je podle článku 1.1 střelná zbraň. O tom je článek 1.1 cokoliv, co se může proměnit ve střelnou zbraně v působnosti. Pokud je to jenom hračka, neobsahuje ty zásadní součástky, aby se mohla proměnit, tak je to mimo. Děkuji vám. Bene, grazie. Noi eh, abbiamo... Děkuji. A sedeme se znovu 15 hodin dnes odpoledne a jenom toto chci